Vítám tady předsedu eh, komise pana Barossa. Takže dalším bodem na pořadu jednání jsou prohlášení Rady a komise o přípravě vrcholné schůzky eh, šéfů vlád a prezidentů eh, zemí eurozóny, který se má konat 7. května a nejprve dostávám vás slovo předseda rady, pan López Garrido, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně 7. května tento týden proběhne zasedání předsedů vlád a prezidentů zemí eurozóny. A tato rozprava v Evropském parlamentu se dotýká právě tohoto významného zasedání. Jehož cílem je dát formální podobu dohodě, která se týká půjček poskytnutých Řecku, je to ten balíček finanční podpory poskytnutý Řecku, tak, aby tato země mohla čelit závažné finanční situaci. Je to země, která patří do eurozóny. A Také chceme eh, společně diskutovat o ponaučení, které si můžeme vzít z této situace a z těchto dohod, pokud jde o budoucnost eurozóny a celé Evropské unie. Předsedové vlád a prezidenti v pátek mají potvrdit to finanční řešení, které Evropská unie Řecku navrhla. To znamená, měla by se dát formální podoba kompromisu, politickému kompromisu, který vlastně byl zmíněn ještě 11. února na summitu. Je to prostě solidární kompromis pro Řecko, tak abychom Řecku pomohli z jeho obtížné finanční situace a předsedové vlád a prezidenti, tedy v pátek, mají schválit spolu tedy s 15 dalšími členy eurozóny to, že poté, co Řecko schválilo eh, tvrdý úsporný program, tak mají tedy schválit, že země může obdržet půjčky, které jsou určeny k udržení finanční stability nejen Řecka, ale i eurozóny jako celku. A to je to se vlastně schválilo 11. února nejen pro Řecko, ale obecně na summitu všech zemí EU toho 11. února. A toto rozhodnutí je důležité. Je to také politicky relevantní rozhodnutí, historicky relevantní rozhodnutí, protože to je rozhodnutí nezbytné pro zajištění důvěryhodnosti eurozóny. Je to třeba k zajištění finanční stability, k daňové konsolidaci, k fiskální konsolidaci rozpočtu, která je vyžadovaná smlouvami. Smlouva říká, že je třeba zajistit fiskální konsolidaci v eurozóně. Ale je to také třeba ke konsolidaci efektivního eh, a trvalého oživení ekonomiky v EU. Právě dnes komisař Oli Rehn, který je také mezi námi, zveřejnil odhady 2010-2011 a tam se tedy hovoří o postupném oživování ekonomiky v Evropě. Podle odhadu komise se potvrzuje, že skutečně k tomu oživení dochází a po největší recesi v historii se očekává, že EU v roce 2010 by měla zaznamenat růst 1% a v roce 2011 1,75%. Ta recese tedy skončila ve třetím čtvrtletí minulého roku a nyní eh, již začíná oživení mimo jiné díky Evropskému plánu hospodářské obnovy a díky rozhodnutím členských států, které vložili do ekonomik poměrně vysoké částky v jednotlivých zemích. Ty peníze částečně jsou z rozpočtu eh, členských států, ale také eh, z rozpočtu EU prostřednictvím příslušného fondu. A to je jeden z důvodů, proč po jedné z největších krizí dnes již zaznamenáváme obnovu hospodářství v Unii. To jsou tedy odhady Evropské komise, které jsem tady citoval. A rozhodnutí o Řecku, rozhodnutí o poskytnutí půjček Řecku nepochybně rozhodujícím způsobem přispívá k efektivitě a udržitelnosti hospodářské obnovy v eurozóně a v celé Evropské unii. My si myslíme, že Evropská unie dobře zareagovala na stávající hospodářskou situaci a hospodářskou krizi. Myslíme si, že udělala vše, co je v jejich silách, aby na tuto situaci správně zareagovala. A to platí i pro velice závažnou finanční situaci Řecka. Evropská unie v těchto měsících učinila jasné kroky k takzvané hospodářské zprávě Evropské unie. Učinila jasné kroky. Možná v některých okamžicích se zdálo, že jsme příliš pomalí, ale tyto kroky proběhly s velkým odhodláním a jistotou a za, budou završeny páteční schůzkou předsedů vlád a prezidentů eh, zemí eurozóny. My se domníváme, že to, tato řízení hospodářství v EU musí mít tři pevné základy. Za prvé odpovědnost. Odpovědnost za naše závazky, například když se podepíše a ratifikuje nějaká smlouva v Unii. Za druhé, druhá zásada, solidarita. To je zásada, která je samou duší Evropské unie. A třetí zásada, koordinace koordinace při fiskální konsolidaci, koordinace při zastupování EU na venek, například na zasedáních G20, koordinace pokud jde o růst a ukončení krize. A jsem přesvědčen, že ten dokument, který připravuje komisař Oli Rehn a který komise předloží 12. května, bude právě v tomto duchu. A konečně bych chtěl říci, že eh, řízení hospodářství v Unii, eh, tak jak se vyvíjí, jak se vlastně pro něj vytváří základy, vyžaduje efektivní nástroje, vyžaduje eh, dozor a dohled. A jsem si jist, že i to bude zmíněno v dokumentu Evropské komise. Je zapotřebí mít kvalitní veřejné finance, je zapotřebí dohled nad finančním systémem, a to celoevropský. A v tomto smyslu bych chtěl vyzvat Evropský parlament, aby co nejdříve schválil balíček o finančním dohledu, který právě teď leží v parlamentu, projednává se zde a brzy se také bude projednávat na příslušném výboru a posléze na plenárním zasedání. A také potřebujeme mechanismy, abychom zabránili možným krizím, a potřebujeme také být schopni hovořit jedním hlasem při zastupování EU na venek, především na zasedáních G20. To jsou, myslím, základní kroky k řízení hospodářství Unie, kroky, které podnikáme. Půjčky Řecku to je součást těchto kroků a proto si myslím, že Evropská unie se ubírá správným směrem a předsedové vlád a prezidenti tento směr potvrdí. Jsem přesvědčen, že tento balíček finanční pomoci Řecku schválí. Je to prostě jak už bylo řečeno 11. února, sázka na finanční stabilitu a ekonomickou stabilitu eurozóny a celé EU. Děkuji. Děkuji, paní ministře. Já vám děkuji, pane ministře. A teď za Evropskou komisi, předseda komise pan Barroso. Pane předsedo, pane ministře, pane předsedo rady, vážené poslankyně a poslanci. Bylo mi řečeno, abych přednesl prohlášení tady před parlamentem k tomu samitu eurozóny. Já bych ale nejdříve chtěl popřát upřímnou soustrast obětem, rodinám obětí Eh, z aténských nepokojů, ke kterým došlo, protože situace je skutečně složitá, ale nic neospravedlňuje násilí. A chtěl bych eh, něco říci k tomu balíčku finanční pomoci pro Řecko, který jsme schválili minulý týden a potom vám řeknu, co si myslím, že je třeba udělat, abychom zabránili opakování takovýchto krizí. Co se týká Řecka, víceletý program Finanční disciplíny byl odsouhlasen evropskými úřady společně s Evropskou komisí, Evropskou bankou a Mezinárodním měnovým fondem. Řecká vláda vytvořila solidní balíček, který obnoví důvěru v jejich ekonomiku. A měli byste vědět, že Premiér Papandreou a jeho vláda projevili velkou disciplínu. Řecko se tedy bude snažit. Nebude to snadné, ale víme, že není jiná možnost. Koordinovaný evropský mechanismus pro podporu Řecka byl akti- aktivován. Je to bezprecedentní solidární akt, který neuvidíte nikde jinde ve světě. O, tato podpora by měla pomoci obnovení řecké ekonomiky a podpořit stabilitu eurozóny jako takové. A chtěl bych dodat, že komise se ujistila o tom, že tento mechanismus sice vychází z bilaterálních půjček, ale není nějak penalizující. Vytvořila ho komise a bude hrát důležitou roli při jeho řízení. Komise bude i nadále hodnotit, jak probíhá implementace balíčku a také budeme řídit ty bilaterální půjčky členských států. Koncem týdne už budeme mít většinou členských států, které budou poskytovat tyto bilaterální úvěry Řecku a já věřím, že bezprecedentní finanční podpora poskytnutá Řecku a 110 miliard dolarů v tom adaptačním programu jsou adekvátní reakcí na řeckou krizi a nemáme důvod pochybovat o tom, že to bude implementováno jak v Řecku, tak ve členských státech. A to si myslí i další důležití činitelé. Máme tady podpůrná prohlášení eh, finančních ministrů, kteří předsedali G20, a které bylo vydáno nedávno. Bohužel to nevypadá, že by všichni byli o tom plně přesvědčeni. ale musím jasně říci, že to je chyba a k tomu se ještě vrátím. Vážení poslanci, na zasedání eurozóny v pátek eh, uvidíme, jak se z dané situace můžeme poučit. Tato diskuze bude samozřejmě teprve takovým začátkem, protože je třeba o tom jednat dále a časem to projednat se všemi členskými státy. Všemi členskými státy Evropské unie. A chci říct velmi jasně, že diskuze a rozhodování na úrovni 27 států, to je zdroj síly. My musíme urychlit naše procesy, ale takováto společná pomoc všech 27 je naší největší sílou pro budoucnost. A vidím tady eh, dvě hlavní věci. Jednak je třeba eh, znovu zhodnotit práva finan, eh, pravidla finanční zprávy a za druhé zreformovat finanční trhy. My jsme na hospodářské zprávě hodně pracovali a hodláme předložit návrhy k tomuto příští středu. Jsou tam tři hlavní pilíře. Za prvé zodpovědnost. Je třeba podpořit pakt růzku a stability a zajistit, že ho budou držovat všechny členské státy. Je jasné, proč potřebujeme podpořit všechny části paktu. A velmi mě těší, že většina z těch, kteří předtím pochybovali o paktu, dokonce navrhovali, že by mohl být eh, uvolněn, teď žádají velmi přísnou implementaci jeho pravidel. Za druhé je tady otázka vzájemné závislosti. Jsme v tom všichni společně a myslím, že Krize jasně ukázala, že musíme řešit nerovnosti mezi našimi členskými státy, obzvláště v eurozóně. Srovnávat rozdíly, protože konec konců tohle vede potom k nerovnostem i jinde. To samozřejmě nemůže znamenat, že někteří budou méně konkurenceschopní, zatímco ostatní trochu více, protože my všichni musíme být konkurenceschopní na světových trzích. My potřebujeme posílit naši celkovou konkurenceschopnost vyváženým způsobem. A také si myslím, že se musíme podívat na další důvody nerovnosti. Takže abychom nějak pokročili, navrhneme větší dohled a větší koordinaci našich ekonomických politik. A jsem rád, že teď vidím větší ochotu mezi členskými státy k takovémuto kroku. Za třetí, konzistentnost, protože se musíme zeptat sami sebe, zda eh, naše pravidla, naše fiskální pravidla jsou skutečně ucelená. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom měli takový mechanismus, který by řešil situace, které naruší stabilitu, protože je lepší takové věci řešit předem. A doufám, že tohoto využijete a že skutečně provedete tyto reformy. Z politického hlediska z hlediska evropské integrace se nacházíme ve chvíli, kde pokud neposílíme Evropu, tak zůstaneme pozadu. Nemůžeme si dovolit stagnovat. Je to skutečně historická chvíle, kterou teď procházíme. Je to test naší solidarity a naší vzájemné zodpovědnosti. A já doufám, že naše členské státy budou na výši této možnosti a že nejen pomohou ostatním, ale že také ukážou zodpovědnost vůči našemu společnému evropskému projektu. Tyto reformy budou zavedeny za obrovských snah. Je jasné, že e, dluh a deficit v některých členských státech musí být rychle a výrazně sníženy více, než se předpokládalo před krizí. Ale je také třeba říci, že rozpočet v roce 2009 byl dobrý hlavně díky automatickým stabilizátorům. Přestože jsme měli finanční krizi a stagnující hospodářskou aktivitu, krizi, která nevystala v Evropě a původně, nebo poměrně dobrá situace v eurozóně nebyla díky fungování globálních trhů. Většina našich členů už před krizí provedla reformy svých penzijních systémů například. A je jasné, že zodpovědnost vlád musí být vyvážena s odpovědností finančních aktérů a proto potřebujeme zajistit, že náš finanční sektor bude zodpovědný a že bude sloužit komunitě a našim občanům. Musíme si uvědomit, že aktéři na finančních trzích velice ovlivňují naše ekonomické prostředí. Krize vznikla proto, že tam prostě nebyl dostatek zodpovědnosti a byla tam přílišná krátkozrakost ze strany finančních aktérů a tohle musíme korigovat. Potřebujeme investice, které povedou k příštímu růstu podle naší vize Evropa 2020. Potřebujeme, aby se všichni hráči na trhu chovali zodpovědně. Hodně jsme toho učinili už teď, v reformách finančních trhů a já doufám, že Evropský parlament na tom bude pracovat i nadále společně s ostatními evropskými institucemi. Pracujeme na zodpovědném řízení rizik, jistější trhy s deriváty, zajištění, že, eh, že banky mají dostatečný kapitál, aby pokryly svá rizika. A v příštích letech eh, provedeme nebo dokončíme spoustu reform. A jak už jsem tady říkal, doufám, eh, že hodně postoupíme s tím naším návrhem k hedžovým fondům a private equity fondům. Také doufám, že pokročíme na tom novém systému evropského dozoru, který by měl začít fungovat na začátku roku 2011. A nemělo by to být jenom něco na papíře. My všichni máme zodpovědnost za to, abychom jim poskytli nástroje, pro provádění jejich práce. Musí mít rozhodovací pravomoc, aby mohli řešit krize, aby posilovali evropská, a trvám na tom, že evropská, nejen národní pravidla, a aby mohli eh, řešit eh, kterékoliv spory v rámci kolegia národních eh, dozorčích orgánů. Tento rok padnou ještě další návrhy, která, které posílí opatření proti zneužívání trhu zlepší eh, kvalitu a kvantitu kapitálu bank a zamezí přílišnému zadlužení. Situace na trzích s úvěry vypadala v posledních měsících znepokojivě. My teď pracujeme na zvýšení transparentnosti trhu s deriváty, na zvýšení bezpečnosti na těchto trzích a předložíme legislativu, která by měla standardizovat smlouvy v této oblasti eh, aby šly přes centrální clearing, nad kterým budeme mít také centrální dozor. A teď eh, zvažujeme, zda potřebujeme i nějaká zvláštní opatření pro tyto trhy se z deriváty. Agentury hrají velmi důležitou roli při fungování finančních trhů, ale vyvíjí se to cyklicky. Nelze záviset jen na tom, jaká nálada vláda na trhu, protože ty ratingové agentury mají na trhu obrovský vliv a měly by tady také zajistit, že jejich zprávy jsou skutečně správné a srozumitelné. A proto jsme v roce 2008 zavedli novou legislativu pro ratingové agentury, která začne platit v několika příštích měsících. Ta pravidla zajistí, že fungování ratingových agentur bude transparentnější a že nebude docházet ke střetům zájmu. Ale potřebujeme přejít ještě dál, abychom posílili tuto dimenzi. Myslíme si, že by měly podléhat eh, budoucímu Evropskému úřadu pro trh cenými papíry. A přesně to hodláme navrhnout. Také eh, začínáme předkládat návrhy eh, k opatřením, která zajistí správný rating a myslím si, že si musíme hlavně zamést před vlastním Prahem a zajistit, že tak učiní i ostatní. Finanční trhy nesmí být eh, jen místem pro spekulaci. Volné trhy zajišťují eh, dobrou ekonomiku, nicméně na těch trzích musí platit jasná pravidla a neměla by ohrožovat eh, ekonomiku států. Je třeba vycházet z dobrých a zodpovědných analýz a finanční služby si musí uvědomovat, že jsou to prostě služby, že nejsou cílem sami o sobě. Hráči na finančních trzích ještě pořád pracují na těchto finančních trzích, protože demokratické instituce a tedy vlastně daňoví poplatníci stabilizovali trh během krize. Tehdy jsme jednali velmi rychle a měli bychom jednat rychle i v budoucnosti, aby eh, signál, který vyjde ze samitu eurozóny v pátek, byl jasný, že totiž uděláme vše, co bude třeba na všech frontách. Děkuji. Děkuji bardzo panu przewodniczącemu. Děkuji. Předsedovi Evropské komise za jeho vystoupení k tomuto tématu. I my se připojujeme k e, soustrasti obětem dnešního násilí. Vy jste tady zmínil ty události v Řecku, a my opravdu doufáme, že to, je to násilí v Řecku skončí. To by bylo určitě důležité pro nás všechny. Političných. A nyní vystoupí řečnice jménem politických skupin. Nejprve za EPP pan Josef Dol, máte slovo. Pane předsedo, vážení kolegové, Prožíváme v Evropě velice obtížné období. Je to závažná krize v Řecku, což má dopady na občany. A jak jste připomněla, ty dopady můžou být tragické a dramatické. Hromadící se deficity ve většině členských států, evropská reakce nevždy odpovídá očekávání, ale jsme rádi, že ta evropská reakce existuje. Dnes je na čase, aby se Evropané poučili z těchto událostí a přistoupili k reformám zprávy Evropy tak, aby členské státy přestaly rozhodovat sami bez koordinace s partnery, s nimiž přitom mají společnou měnu a společné hodnoty a tedy společný osud. Není proto možné, aby sami rozhodovali o rozpočtových prioritách, daňových prioritách, sociálních prioritách. Je třeba provést i reformu vůbec celého přístupu, aby naše strany, naši ministři eh, přestali systematicky očerňovat to, o čem se rozhodne v Evropě, když právě oni sami se na těchto rozhodnutích podíleli. Není možné volat po solidaritě partnerů, když máme problémy a zcela tyto partnery ignorovat, když jde všechno dobře. Není možné žádat o pomoc své partnery, aniž bychom byli schopni zajistit transparentnost vlastních veřejných účtů. Není možné se divit tomu, že vznikají otázky, když se volá po solidaritě mezi národy, když na jedné straně jedni pracují 35 hodin a jdou do důchodu dříve než v 60 a na straně druhé pracují lidé 48 hodin týdně a chodí do důchodu v 67. To prostě není možné. Já si myslím, že je na čase klást ty správné otázky a přinášet správné odpovědi. Tyto odpovědi většinou nebudou na národní úrovni, ale na úrovni evropské. Tyto odpovědi nebudou demagogické, ale odpovědné a zakládat se na selském rozumu. Tyto odpovědi musíme bez váhání najít, protože pokud tak neučiníme, tak ty odpovědi prostě se přijdou sami e, rychleji, než očekáváme. A lidé nás pak právě obviní z toho, že jsme nesplnili svůj úkol, že jsme jim neřekli pravdu a navíc lidé budou muset trpět důsledky ještě bolestnějších rozhodnutí, než jsou ta, která musíme přijmout dnes. Musíme tedy explicitně volat po úsporné Evropě, sociální Evropě, po fiskální Evropě. A to vyžaduje velice konkrétní opatření ze strany našich pravicových i levicových vlád. Vysly, vyslyší toto rada, budeme to schopni zajistit. Tuto otázku kladu i Guy Verhofstadtovi, protože on se té rady účastnil. Myslí si, že se ta rada bude schopna dohodnout? Vyslyší toto komise? Já doufám, že ano.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 jakožto strážce smlouvy. Je třeba, aby naše rozhodnutí skutečně byla prováděna členskými státy. Když se podíváme třeba na směrnici o službách, ta vůbec není naplňována a je to eh, vlastně věc, eh, která zbytečně nepřispívá k růstu, to si nemůžeme dovolit. Já nejsem utopistou, dámy a pánové, myslím, že nejsem ani naivní, ale myslím, že teď přichází pro Evropu okamžik pravdy a navrhuji, aby jsme, abychom se tohoto zhostili odvážně, odpovědně, tak jak to udělali otcové zakladatelé přes 60 lety, ať to byl Schumann, de Gasperi a další. Oni se nebáli odvážných rozhodnutí, vizionářských rozhodnutí a my musíme jít v jejich stopách. Oni nečekali, nedělali kvůli tomu referendum a prostě to politickou odvahu vzali eh, na sebe. Vážení kolegové, krize, kterou prožíváme, může být pro nás spásou pokud budeme mít tu odvahu přijmout správná opatření. Ovšem, krize také může být velice závažná, pokud neprovedeme potřebné reformy. Velice naléhavě potřebujeme hospodářskou a sociální vládu, potřebujeme přizpůsobení daňových pravidel a potřebujeme aby se nevytvářely umělé eh, příkopy mezi eh, Eh, zeměmi eurozóny a ostatními. Ta solidarita musí platit pro všech 27 členů. Prosím zástupce rady, aby se dívali eh, Evropu na Evropu eh, čelem, aby si položili otázku, co se stane, když třeba v budoucnu Francie nebo jiné země zažijí stejné potíže jako Řecko. Kde, kde pak bude euro? Co uděláme pro evropské občany? Děkuji vám za pozornost. Všichni společně sdílíme tuto odpovědnost a doba na nás nečeká. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám za toto vystoupení. A zaznamenal jsem, že paní Bara Madlena požádala o slovo formou zdvižení modré karty. Nemám vás na seznamu řečníků, ale dám vám slovo za několik minut. Takže prosím, zůstaňte s námi, dostanete slovo. Nyní je jménem skupiny eh, SD paní Badia Ikučet, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych jménem skupiny SD nejprve vyjádřila naší úplnou solidaritou s řeckým národem pokud jde o dnešní úmrtí. Také bych chtěla vyzvat, aby, abychom se navrátili ke klidu. Řecko má solidaritu z naší strany v této obtížné době. Také bych se eh, chtěla obrátit na pana Papandreu a podpořit jej v jeho politické odvaze a v jeho energii, kterou vynakládá na záchranu země. V dalších měsících a letech, doufejme, Evropská unie učiní eh, vše proto, aby podnikla potřebné reformy. Nemůžeme prostě se jenom dívat. Evropská unie se musí účastnit reforem, musí je doprovázet. Úspěch transformace musí být společným úspěchem nás všech, jednotné Evropy, eh, která má společný osud. A proto uh, musíme zajistit, aby evropské politické a daňové nástroje byly vhodně použity, aby se poskytla veškerá možná podpora v tomto obtížném období. Kromě řecké krize, myslím, že také můžeme říci, že poslední týdny byly velice eh, výmluvné. Eh, museli jsme skutečně eh, vynaložit mnohé síly a je třeba, aby do budoucna Evropa nebyla jenom měnovou, ale skutečně i hospodářskou unii. To, co v dobách Žaka Delorse bylo nepředstavitelné, je dnes nevyhnutelné a my musíme tato očekávání naplnit. Abychom dosáhli všech těchto ambiciózních cílů, musíme nejprve se naučit pracovat společně. Pakt stability a růstu byl jeden z aspektů, které nejvíce ukázaly, že je zapotřebí koordinovat naše hospodářské politiky. Koordinace hospodářských politik musí být aktivní a účinná, musí se orientovat na udržitelný a silný růst, o který se podělí všichni a který povede k tvorbě pracovních míst. Doufejme, že komise brzy předloží odvážná eh, rozhodnutí a odvážné návrhy v tomto ohledu. Musíme se naučit budovat a růst společně. Doufám, pane předsedo Barroso, že chápete, že je nezbytné co nejrychleji eh, využít tu úlohu, kterou zde má komise vykonávat. Za druhé, musíme vytvořit potřebné mechanismy pro boj s krizí. A právě teď, kdy tedy Rada schvaluje Evropský mechanismus pro finanční stabilitu, který v březnu už tady schválili eh, předsedové vlád a lídři socialistických vlád. Musíme zabránit spekulacím ze strany některých eh, finančníků, musíme vytvořit takový měnový systém, který bude lépe fungovat v dobách krize. Za třetí, musíme vytvořit nový koncept evropské solidarity buď budeme pokračovat ve společné budoucnosti, a nebo prostě budeme muset podléhat negativní dynamice národního egoismu a destruktivní vzájemné soutěže. Nemůžeme e, zároveň říkat, že chceme žít spolu a přitom si každý hrát na svém vlastním písečku. Je třeba, abychom si toto uvědomili. Za čtvrté, eh, finanční odvětví potřebuje flexibilitu, ale zároveň je třeba, aby parlament přijal stanovisko týkající se řady legislativních návrhů, které jsou velice důležité, jako jsou eh, investiční fondy nebo finanční dohled. Vyzývám všechny instituce proto, aby nás podpořili v tomto zodpovědném úkolu, tak abychom zajistili, že Evropa rychle zřídí regulační eh, systém a systém dohledu. Doufám, doufáme, že toto společné úsilí také povede k vytvoření daně z finančních transakcí, tak aby tyto subjekty se přiměřeně podílely na hospodářských snahách nás všech. Budoucnost Řecka do značné míry závisí na růstu jeho sousedů, nás všech, jeho hlavních ekonomických partnerů. Pokud nebudeme schopni čelit výzvám, které už před námi stojí formou strategie 2020, pokud nebudeme schopni dát obsah společné politické agendě a pokud naše ekonomiky budou růst jen pomalu, tak nebudeme schopni zamezit novým útokům, které mohou být ještě závažnější a obtížněji řešitelné. Budoucnost našeho kontinentu je ve hře. Musíme eh, bojovat eh, o naši solidaritu. Na tom všem totiž závisí budoucnost celé Evropy. Děkuji. Za vypověď kolega Guy Já vám velmi děkuji za váš příspěvek a teď pan Guy Verhofstadt. Za ALDE, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl říci, že společně s ostatními kolegy a předsedou komise doufám, že mechanismus, který jsme vytvořili, bude skutečně fungovat. Nechtěl bych hned do začátku pochybovat a kritizovat ten mechanismus bilaterálních úvěrů. Ne, že bych nedoufal, že ten systém bude fungovat a že zarazí tu spekulaci proti Evropě, protože vážení kolegové, ono se konec konců jedná stále více o spekulaci proti Evropě a o útok na Evropu a nejen o útok na Řecko nebo na veřejné finance v Řecku. Je to mnohem závažnější a mnohem širší, takže já doufám, že tento mechanismus, když teď bude 7. května formalizovan, bude skutečně efektivní. Prostě protože nemáme žádný jiný nástroj. Nic jiného nemáme, takže to prostě fungovat musí. Musíme to podpořit. Ale, a to je druhá věc, kterou chci říci, musíme také pochopit, že v blízké budoucnosti nebude možné po každé využívat takovéhoto mechanismu. Musíme mít nějaký strukturální mechanismus a to, co nejdříve to bude možné. Já neříkám v příštích měsících, ale rozhodně v příštích letech protože do takových situací se dostaneme zase. A chceme-li mít nějaký strukturální mechanismus pro budoucnost, musíme mít na zřeteli jednu věc, musíme se poučit z toho, co se stalo. Trvalo nám pět měsíců, než jsme vytvořili nějaký mechanismus. Tři měsíce, než jsme se rozhodli o zásadě a dvě měsíce, než jsme nastavili podmínky. A proč? Protože ten systém je mezivládní. A ještě jednou, si myslím, že první věc, kterou bychom se z toho měli naučit, je, že musíme následovat komisi v jejím komunitárním přístupu, protože komise hned navrhla možnost eh, nějakého evropského mechanismu půjčky evropské a mohli jsme o tom rozhodnout už eh, v listopadu, v prosinci a mohli jsme to už mít vyřešené a nebyla by tahle spekulace proti Evropě. Takže já skutečně doufám, že hlavní věc, kterou se naučíme z toho, co se stalo v posledních pěti měsících, je, že doufejme, že tohle bude fungovat a od teď vždy řekneme komisi, aby nám předložila nějaký návrh, nějaký komunitární návrh, který by okamžitě zarazil spekulaci proti Evropě, protože celá důvěryhodnost, eh, celá likvidita Evropské unie je tímto ohrožena takový mezivládní systém, tam musí 16 zemí, 16 parlamentů to schválit. To je strašně složité a já doufám, pan Eren už začal předkládat návrhy, že další věc, která se z toho všeho kterou si z toho všeho naučíme, je, že potřebujeme strukturální reformy. Preventivní kapitola v paktu růstu a stability, to navrhoval pan Ren. Potřebujeme takovéto evropské reformy, potřebujeme mechanismy, které budou moci být využity okamžitě. A za třetí doufám také, že ta strategie pro Evropu na rok 2020 bude mnohem robustnější než ta, kterou máme teď na papíře. A na závěr ještě věc, která se týká těch ratingových agentur. Já vím, že to je trošku jako předpovědi počasí. Uh, Někdo si myslí, že jsou příliš přísné, tak chceme, aby byly trochu tolerantnější, pak zase naopak, ale možná, že bychom potřebovali nějakou evropskou iniciativu. To je dobrý nápad, kterým bychom se měli zabývat. A nakonec poslední věc, pane předsedo. Byla tady žádost španělského předsednictví, abychom rychle schválili ten finanční dozor. Ale promiňte, pane ministře, za to nemůžeme my, za to může rada, protože rada změnila ten návrh komise, že ano? My jsme měli návrh komise, já jsem ho kritizoval, ale zacházel přece jenom mnohem dál, než to, co pak udělala rada. A my teď v podstatě předěláváme celou práci komise. Takže já bych vám něco navrhl. Pokud chcete, aby ten finanční dozor a všechna ta ustanovení mohla být aplikována už za měsíc, tak okamžitě schválte na radě pozměňovací návrhy, které vám předloží parlament. To bude velmi rychle a můžeme rovnou začít aplikovat finanční dozor. A doufám, že tohle řeknete také vašim kolegům na ECOFINu, kteří neudělali ve svém návrhu nic jiného, než najít nějaký systém, jak obejít ten dozorčí systém, který navrhovala komise. Já vám velmi děkuji a teď za zelené pan Konbendit. Pane předsedo, vážení kolegové, já budu pokračovat v podstatě stejným směrem jako Gifrovstad. Je zjevné, že nám trvalo čtyři měsíce, kdy jsme váhali a bylo jasné, že to byla chyba, protože tím, jak jsme váhali, tak eh, jsme umožnili spekulaci na trhu. A ať to aspoň uznají ti na radě, kdo za to mohou. Ať řeknou, je to naše chyba. Ať to řekne paní Merklová, pan Sarkozy, já nevím, kdo další tam je, já nevím, co jsou zač, ale každý si může přečíst v novinách, že za to mohou oni. Za prvé. A za druhé bych rád, abychom pochopili jednu věc. Vláda Papandrea musí udělat věc, která je prakticky nemožná. A já bych rád, aby ECOFIN a hlavy vlád a států si uvědomili, že oni u sebe doma nejsou schopni provést takovéto reformy, jak dlouho trvalo Francii, než reformovala penzijní systém, jak dlouho to trvá Německu. A teď chcete po panu Popandreu, aby za tři měsíce všechno změnil. Vy jste se úplně zbláznili. A jasně vidíte, co se v Řecku děje. My nedáváme Řecku ani panu Papandreu dost času, času na to, aby našli nějaký koncensus, aby se dohodli v Řecku se neidentifikují s tím, co dělá stát. Každý je tam sám za sebe. Ano, je to škoda. Ale tohle je prostě věc, která vyplynula z desetiletí takovýchto praktik a korupce v Řecku, ale my potřebujeme zajistit nějakou soudržnost. A to není věc, kterou jen tak nařídit. A vy uvidíte ve Španělsku, až budete mít potíže, jak to dopadne. A uvidíte také v Portugalsku, až budou potíže, co se stane pan Barroso o tom moc dobře ví, on takhle prohrál volby. Ne, ne, on vlastně někdy volby neprohrál. Ale já tím chci říct, že musíme přijmout zodpovědnost a nemůžeme žádat nemožné, protože já mám pocit, dřív se tady říkalo I want my money back, chci zpátky své peníze. A já mám pocit, jako by se teď říkalo I want to make money on the back of Greece, já chci vydělat peníze na úkor Řecka, protože to je přece tohle, když dáváme půjčky za takhle vysoké úroky na 3, 4, 5, 6 procent, tak v podstatě vyděláváme na tom řeckém neštěstí. To je naprosto nepřijatelné. A potom Evropa, Evropa jedná Guy Verhofstadt měl pravdu, když tady mluvil o tom Evropském měnovém fondu, o nějakém solidárním fondu, abychom měli v Evropě něco takového, musíme změnit smlouvu. No a tady, vážení sudruzi, tady v našem parlamentu máme možnost něco udělat a změnit smlouvu. Tak prosím, nečekejme na to, co udělá rada, protože oni nejsou schopni se rozhodnout. Vezměme to do ruky my, udělejme společnou iniciativu parlamentu, abychom změnili smlouvu a abychom konečně měli Evropský měnový fond, který by mohl takto zarazit spekulace. My to dokážeme. Yes, we can. A teď bych chtěla říct další věc k tomu, jak se řídí ty řecké události. Já bych rád, aby komise do toho zapojila i generální ředitelství pro zaměstnanost, abychom viděli, co přesně se v Řecku děje. A žádám radu, aby řekla Mezinárodnímu měnovému fondu, aby se také eh, Mezinárodní organizace práce zapojila do toho, co se v Řecku děje, protože jsou to lidé, jsou tam problémy s nezaměstnaností, Nemělo by nám všechno být diktováno jen finančními záležitostmi, ale také sociálními záležitostmi, zaměstnaností. Protože jinak tady budou zase rozhodovat jenom finance a bude to stejné šílenství jako předtím. A poslední věc. Je tady možnost, jak pomoci řeckému rozpočtu. A je to jednoduché. Potřebujeme evropskou iniciativu pro konec zbrojení v regionu. Politická iniciativa Řecka a Turecka pro konec zbrojení. A vy se turecké vojenské jednotky stáhly ze severního Kypru. Ať přestanou zbrojit, protože já vám chci říct jednu věc. My jsme pokrytci. V posledních měsících Francie prodala Řecku šest fregat za 2,5 miliardy, helikoptéry za 400 milionů a další zbraně za spoustu peněz. Bohužel nemám tak dobré zdroje, abych věděl, kolik přesně toho bylo, ale zhruba za 3 miliardy. A Německo jim prodalo šest ponorek v příštích měsících, v příštích letech. To je zase miliarda. Vždyť jsme úplně pokrytci, my jim dáváme peníze, aby mohli kupovat naše zbraně. Já žádám komisi, aby tady eh, v parlamentu a na radě udělali zprávu o tom, jaké všechny evropské zbraně byly v posledních letech prodány Řecku a Turecku. Ať je to aspoň transparentní, ať se to ví. A kdybychom jednali zodpovědně, tak bychom zajistili integritu řeckého území. Řekové mají přes 100 tisíc vojáků. Německo jich má 200 tisíc. Že to je absurdní země, která má 11 milionů obyvatel, má 100 tisíc vojáků. Jednejme s Řeckem o tom, toto je možná efektivnější, než snižovat platy lidí, kteří vydělávají tisíc euro. Takže tohle já žádám po komisi. Buďte trochu spravedliví. Děkuji vám, pane předsedo. A nyní za ECR pan Epping. Děkuji, děkuji za slovo. Jako rozený antirevolucionář budu hovořit s méně vašní než pan Konbendit, ale jistě pochopíte, proč 68, a to jsem viděl v televizi, byl takový úspěch. Musím říci, že to, co se právě děje, je eh, situace, kdy přicházejí o peníze důchodci a podobně. 110 miliard, to je obrovský balík v Řecku. A myslím si, že tady hovoříme o 35 eh, dalších miliardách. To jsou obrovské peníze a i pro Řecko je to obrovské sousto. Eh, Řecko žilo dlouho na dluh, na to nesmíme zapomínat. Otázkou je, zda se Řecko z toho dokáže vydrápat, protože to není jednoduché a není to problém jenom řecký, je to problém evropský, je to problém náš, eh, problém Aten, pane Bendite, se týká Holandianů, Vlámů, všech nás. A já si myslím, že Řecko, eh, když eh, se zjistilo, jaké dělalo machinace, mělo vypadnout z eurozóny, ale to se nestalo. Takže pokud jde o pakt stability, ta pravidla je třeba eh, prostě přepsat, protože ten pakt a pravidla, která v současné době obsahuje, hospodářský růst a stabilitu neumožňuje, neposkytuje. To, co se všechno stalo v minulých letech, to dokazuje. Myslím si, že budeme potřebovat také možnost, aby země která poruší pravidla eurozóny, eh, mohla vystoupit z eurozóny. My máme sice pravidla pro vstup, ale nemáme pravidla pro výstup. Čili je možné, je nutné zavést taková opatření, aby bylo možné se zpamatovat a zase potom vstoupit. Teď se ptám, proč v Lisabonské smlouvě máme možnost vystoupení z EU, ale nikoli z eurozóny a pan eh, komisař mi říká, že to by mohlo porušit a poškodit eurozonu, ale uvidíme, kam to vede. Čili my jsme se sami chytili do této teorie a tím se daňoví poplatníci vlastně dostá, stávají rukojmím a budou mít stále větší starosti. Děkuji. A za GUE pan Bisky. Prezident, eh... Pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, samozřejmě je třeba Řecku pomoci. Nicméně tato záchrana má také absurdní rysy. E, za e, vedení Francie a Německa se velmi prodlužovalo rozhodnutí a finanční trhy už roky zažívaly deregulaci a teď se všichni diví, že je to drahé. A kdo má pikat za chyby politiky, zaměstnanci, pracující. Banky ne, ty za to nezodpovídají. Tentokrát je to opět daňový poplatník, který zodpovídá buď finančně nebo celkově za chyby druhých. Jak mají akceptovat krácení mest? Protože diktát Mezinárodního měnového fondu budí dojem, v podstatě, že neexistuje demokratický proces. Pokud jde o ropu v Mexickém zálivu, tak tam platí a požaduje se princip znečišťovatele, který platí. Myslím si, že je to správné. Ten, kdo hledá peníze, kope, aby, nebo vrtá, aby získal ropu, má v případě situace zaplatit škody. Takže je to otázka, kdo splatí dluhy Německa, které jsou. A jsou to peníze? Ano, souhlasím, souhlasím. Spekulace proti euru. Byly a jsou, i když pořád hovoříme o tom, že se musí něco stát. Návrhy jsou na stole. Například zákaz obchodování s úvěrovými deriváty, zavedení daně z finančních transakcí, zvláštní odvody z bonusů ve finančnictví, dále e, zajištění dostatečného krytí pro banky pojišťovny. Ve formě návrhu je to všechno na stole. Ale samozřejmě i Řecko si musí udělat své úkoly. Tak jako jiné země Evropské unie, i Řecko by mělo danit eh, bohatství, mělo by bojovat proti korupci a mělo by také snížit výdaje na zbrojení. K tomu, myslím, velmi přesvědčivě promluvil Kon Bendit, čili tam ta fakta vynechám. K tomu se připojuji. Chápu lidi, kteří v Atenách jdou do ulic a protestují. Co nechápu, je násilí a připojuji se k všem, které vyjádřili soucit s těmi obětmi, které tam jsou. Je to v podstatě protiklad toho, co chtějí normálně protestující lidé, čili bychom měli volat potom, aby násilí nebylo. Děkuji vám. A nyní skupiny EFD, pan Salavrakos. Kýrie Pane předsedo, já vám velmi děkuji. My se snažíme tady dát dohromady ta čísla a všichni víme, že když se zabýváte čísly, tak, lidé, tak to lidem škodí. A musíme najít nějakou rovnováhu, jak vyvážit jak finance, tak štěstí lidí. Protože výsledek tohoto neortodoxního chování je, že my teď v Řecku máme dnes tři oběti úmrtí tří pracujících, eh, kteří se stali obětí násilních protestů dalších pracujících. A to všechno je kvůli krizi, která přišla z druhé strany Atlantiku. A co je horší, zhoršilo to situaci v politickém světě. V Řecku je mezi lidmi teď velmi špatná nálada vůči politikům. Máme jich 300 v Evropském parlamentu a lidé říkají, možná bychom je měli všechny pověsit. To je nebezpečné. Lidé začínají odsuzovat politiku a toto klima se šíří i v jiných zemích Evropské unie. My to všichni víme. A také víme, že je třeba chránit demokracii. A já nemám čas na to, abych tady mluvil dlouze, ale chtěl bych říct následující věc. Naši političtí vůdci zítra musí jednat rychleji a musí se snažit najít nějaké dlouhodobější řešení pro více států, protože Řecko je jen jedno, jeden stát. Je to špička ledovce, ale je spousta dalších států, jak členů eurozóny, tak nečlenů eurozóny, které mají ekonomické potíže a která, které se ještě vyhrotí v příštích měsících. Děkuji. E, děkuji. Já jsem vás nechtěl rušit, protože jste řek a vaše slova byla pro nás pro všechny velmi důležitá. A teď pan kolega Barry Madlener za nezařazené jednu minutu a půl. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se chci podobně jako kolega Verhofstedt vyjádřit, protože je to otázka toho, kdo zapříčinil ty problémy. Hovořím o solidaritě. Solidarita bude nutná, ale ještě připomínám to, že Řecko je už leta čistým, jedním z čist, největších čistých příjemců evropských peněz. A chtěli jsme všichni, aby Evropa byla větší a teď to máme a Španělsko by bylo další na řadě. Španělsko v posledních 15 letech zažilo dva a legalizovalo dva miliony nových migrantů, ale teď mají 20% nezaměstnanost ve Španělsku a Španělsko, stejně jako Portugalsko, mají obrovské problémy. Jsou to země se socialistickými vládami, které měly leta podporu evropskými penězi a my jsme všichni se na to dívali a teď budeme muset se svým občanům zodpovídat. Existuje řešení. Řekové musí opět zavést drachmu, protože neudrží euro. A je to otázka toho zavedení znovu pesety nebo portugalské měny, ale to by byla špatná Evropa a sever, severní část se brání tomu, aby platila za chyby socialistických vlád v těchto zemích. Ještě jednou opakuji, Řecko, Španělsko, Portugalsko, samé socialistické státy příjemci evropských peněz, legitimace e, imigrace. Nic proti tomu. Pověď. Děkuji vám. Máme tady procedurální připomínku, prosím. Děkuji, pane předsedo. Promiňte, že si beru slovo, ale protože jste říkal, eh, pan Salavrakos je řeka má právo mluvit, tak já bych chtěl tady poukázat na jednu věc, kterou říkal. On říkal, že dnes byli tři pracující lidé zabiti v Aténách eh, dalšími třemi pracujícími, ale to vůbec není pravda. Oni byli zabiti vrahy, zločinci. Protože eh, dnes v Aténách proběhla zcela klidná mírová demonstrace, nic se nestalo a ti, kdo zavraždil tyto tři lidi, byli před eh, nedávnou chvílí odsouzeni našimi politiky v řeckém parlamentu. Takže nesmíte dávat dohromady eh, mírové demonstrace a takovéto zločiny, ke kterým došlo dnes v Řecku. A takovéto činy rozhodně nezastupují ani řecké pracující, ani představu nás všech, že společně dokážeme naší zemi dostat z této krize. Děkuji. Děkuji vám. Pane Lambrinidisi, za toto vyjasnění. Já nechci nějak zabředávat do této diskuse, ale chci ještě jednou říci, že my všichni Eh, poslanci Evropského parlamentu a určitě se s tím stotožní i předseda Evropské komise. My všichni tedy chceme dát najevo svou solidaritu a eh, soucit s řeckým národem. Řekové jsou naši přátelé a víme, že odpovědnost leží na obou stranách. Já jsem také zažil takovouto odpovědnost. Byl jsem členem a aktivistou odborové organizace a byl jsem také premiérem v minulosti a chápu řeckou situaci. Samozřejmě naše myšlenky jsou s rodinami zabitých lidí a je naší povinnost věnovat jim vzpomínku. Děkuji za tuto odpovědnou rozpravu. Takže podle pořadu jednání teď máme na řadě prohlášení Rady a Komise Evropa 2020 nová evropská strategie pro zaměstnanost a růst a jménem Rady vystoupí pan López Garrido, prosím.